A pesar de estas diferencias entre los distintos Estados miembros, k žádným zásadním změnám v platné právní úpravě. Dívám se na paní Gebhardt a musím jí říci, že směrnice o službách vedla k více změnám v našem odvětví než tato směrnice o odborných kvalifikacích. Jinými slovy tedy, cestovní kanceláře se nesetkali s žádnými zásadními problémy, když eh, tato směrnice začala být v roce 2007 zapracovávána do národního práva. Velké firmy, které už měly zastoupení v několika či dokonce ve všech členských státech, už stejně licenci měly takže tam žádné zásadní změny nezaznamenaly. A co se týče těch menších poskytovatelů služeb, těch tisíců malých a středních podniků, tak ty stále v podstatě povětšinou fungují v jednom či ve dvou členských státech, takže se nesetkali s žádnými velkými problémy. Nezapomínejme ale na to, že v turistice v podstatě se ne, přesouvá z jednoho státu do druhého poskytovatel služby, ale zákazník. A v tom si myslím, že je veliký rozdíl proti ostatním odvětvím. A v podstatě tady by mohlo skončit, paní předsedkyně. Mohl by říct, že nemáme žádné problémy, děkujeme vám za směrnici a můžeme jít domů, ale to by bylo velmi jednoduché. Takže využij zbývající tři minuty k tomu, abych odkázal na pár problémů, které bohužel existují. Asi víte, že cestovní kanceláře a operátoři tedy prová, a, organizují zájezdy. A tyto, na těchto zájezdech používáme, někde se jim říká manažeři, někde se jim říká průvodci. A není to úplně nejmenší trh. Ze 180 milionů zájezdů, které byly prodány v Evropě v roce 2008, 15 milionů Evropanů se nakoupilo v podstatě organizovaný zájezd. Chtějí totiž, aby měli někoho k ruce, někoho, kdo hovoří jejich jazykem. Nechtějí nutně muset vyjednávat s místními poskytovateli služeb. Rádi jezdí na tyto organizované zájezdy, protože mají pocit, že je o ně postaráno. Tyto organizované zájezdy velmi často využívají starší lidé, důchodci. Někdy mají pocit, že eh, to je i velmi osvětová záležitost, že se tam mnohé rozvědí. A cestovní kanceláře většinou používají na takovéto zájezdy a eh, průvodce, kterých, na které se vztahuje tato směrnice. A v různých členských státech platí různé právní podmínky. Opět, na jihu Evropy je povětšině tato profese neregulována, na, tedy je regulována, promiňte, na severu je povětšinou regulována. Třeba ve Francii, ve Španělsku, v Itálii, v Turecku a tak dále. Potřebují licenci, zatímco v Německu, Spojeném království, ve skandinávských státech anebo v České republice nepotřebují prokázat odbornou kvalifikaci. Jak jsem říkal, většinou používají cestovní kanceláře a tyto průvodce k tomu, aby byli schopni poskytnout služby v jazyce, kterým hovoří klient, spotřebitel. Může se tedy stát, že v Římě bude estonský průvodce. pak jsou třeba veliké problémy najít někoho v těchto zemích místního, kdo by hovořil tím jazykem, který potřebujete, třeba malckého průvodce v Paříži, anebo lotyšský mluvícího průvodce v Miláně. Před přijetím této směrnice byla situace trochu složitá, co se týče průvodců, protože členské státy prováděly svá vlastní pravidla. A některé členské státy, jako hlavně třeba na jihu, si vynucovali, aby cestovní kanceláře používali místní průvodce, bez ohledu na to, jestli ten místní průvodce hovořil jazykem eh, účastníků zájezdu. A to vedlo dokonce k několika soudním sporům. V roce 1991 rozhodl Evropský soudní dvůr v kauze, která se týkala čtyř členských států. Jurikát Evropského soudního dvoru vyžaduje, aby kromě určitých muzeí a historických míst byla dána možnost eh, průvodcům, kteří mají stejnou kvalifikaci jako v místních státech, provádět svou práci. Když, eh, tato, když tento judikát byl eh, zaveden, tak jsme to považovali za značné zlepšení situace. Tato směrnice umožní zvýšit právní jistotu pro cestovní kanceláře a na základě článku 5 budou schopni průvodci působit ve všech členských státech na dočasném základě a nebyli už by dále omezováni tak jako v minulosti. Týkalo se to i muzeí a historických památek. To nám také potvrdila Evropská komise v eh, neformálním dokumentu z roku 2007. Dnes tedy už máme tuto směrnici v platnosti. Některé cestovní kanceláře ale v tuto chvíli velmi litují toho, že v některých členských státech je stále znemožňováno některým, a, některým průvodcům pracovat, respektive, že jim jsou činěny lehce řečeno administrativní problémy. Některým uh, cestovním kancelářím se třeba stalo, že na několik hodin znemožnili průvodcům v některém státě pracovat a tím pádem se zasekl celý zájezd. A snažili se v mezičase dokázat, že mají kvalifikace, které jsou obdobné jako místní. A pro tuto chvíli se to řeší tak, že cestovní kanceláře dávají svým pracovníkům eh, kopii směrnice a také provádějícího právního předpisu v místním jazyce, tak aby to umožnilo eh, komunikaci s místními orgány. Doufáme, že tyto problémy vznikly pouze z nedostatku přesných znalostí příslušného práva. Právní úprava průvodců. Je často, jak jsme zjistili, neznámá na místní a regionální úrovni. A doufáme tedy, že orgány na národní úrovni eh, toto zlepší. A že zajistí, že bude plně uplatňována směrnice o uznávání odborných kvalifikací, protože to určitě přispěje k hladšímu průběhu dovolených milionů Evropanů, kteří používají každoročně našich služeb. Paní předsedkyně, tolik tedy krátké vystoupení. Doufám, že jsem nepřečerpal čas, který mi byl věnován. Děkuji. Děkuji. A Mám pocit, že tady už vidíme, že členské státy mohou něco učinit konkrétně. Posledním vystupujícím je pan Jens Bjornavold, moc se omlouvám za výslovnost, z Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání CDFOP, který bude hovořit o evropském rámci certifikace vzdělávání a školení. Máte slovo 10 minut, prosím. Děkuji pěkně a děkuji také za pozvání. Já pracuji v, v centru CDFOP již několik let a vyvíjá, vyvíjíme e, evropský rámec pro kvalifikaci. Je to e, e, nástroj, který má určitý vztah eh, k té směrnici, již se zabýváte. A není zajímavé, není nezajímavé podívat se na vztah těchto dvou eh, nástrojů. Dovolte, abych se nejprve zmínil o eh, hlavních zásadách vytváření tohoto rámce a také budu hovořit o jeho současné eh, realizaci a jak je přijímám v členských státech. A potom bych se dotkl několika otázek souvisejících se vztahem tohoto nástroje, tohoto rámce a směrnice. Pokud je o zásady tohoto evropského rámce pro kvalifikace, to bylo moc rychle, můžete se ještě vrátit, prosím. Takže Evropský kvalifikační rámec je společným referenčním eh, bodem a je to způsob, jak eh, interpretovat eh, interpretaci, pardon, jak interpretovat eh, ty jednotlivé kvalifikace. Je tady samozřejmě rostoucí různorodost odborných kvalifikací v Evropě a je nutné rozumět tomu, jak lze tyto kvalifikace srovnávat s tím, jak se to stává stále komplexnější. My se snažíme zjednodušit ten systém, eh, definování eh, odborných kvalifikací a jsou tady dvě hlavní, jsou tady dva hlavní cíle. Je to především usnadnit mobilitu, stejně jak tak činí směrnice o mobilitě a druhým cílem je také usnadnit mobilitu a přenos kvalifikací mezi institucemi ehm, se zřetelem na celoživotní vzdělávání. Lidé mohou skombinovat své vzdělání z různých institucí a budovat svoji celoživotní kariéru a celoživotně se vzdělávat. Evropský kvalifikační rámec vychází z osmi kvalifikačních úrovní. Co je důležité? Vycházíme z takzvané základny eh, která se nazývá eh, výstupy z učení nebo výsledky učení. A jde samozřejmě o určitou autonomii a zodpovědnost. Eh, tento rámec eh, pokrývá celko, celovou škálu kvalifikací od povedené školní docházky až k těm nejvyšším úrovním akademického vzdělání. Takže e, jsou zde zahrnuty cykly, e, které jsou definovány v boloňském e, procesu. Tento boloňský proces zavedl nějaké zásady a snažil se zavést určité, určitý rámec a sem patří všeobecné i odborné vzdělání, kromě toho úzce akademického. Jak už jsem zmínil, ta zásada výsledku Eh, studia je důležitá, protože my většinou eh, definujeme kvalifikaci na základě vstupu, to znamená na základě délky studia, která je potřeba k získání určité kvalifikace. A eh, my, to, my se naopak soustředujeme na to, co je výsledkem studia, co ten absolvent na, základ, na, na konci studia dokáže, co umí. A je to opravdu eh, velký posun v eh, nazírání na kvalifikaci. Já si myslím, že eh, to je velice náročný úkol, jak na evropské, tak na národní úrovně. Jde o to posuzovat výsledek toho studijního procesu a podívat se na to, co studium absolventovi přineslo. Takže jaké jsou lhůty Doporučení EQF bylo přijato v roce 2008 ze strany parlamentu i e, rady. Jsou tady dvě lhuty 2010, kdy mají e, e, země předložit studie k tomuto rámci a potom jde o to, aby v roce 2012 aby se v roce 2012 eh, již eh, zohlednilo v těch eh, diplomech, které absolventi dostávají, co je opravdu obsahem jejich studia, co se naučili. Všechny země v současné době vypracovávají ucelený národní rámec kvalifikace, který zohledňuje ten přístup Eh, ten nový přístup, čili který se dívá na výsledek studijního procesu a nikoliv na ty vstupy. V roce 2011 se bude finalizovat toto, eh, tento proces, kdy budou jednotlivé, národní, jednotlivé eh, státy brát v úvahu tento evropský kvalifikační rámec. Já si myslím, že eh, státy pochopily, že toto je rozumný způsob, jak porovnávat eh, různé kvalifikace a zvýšit jejich transparentnost. A já si myslím, že tady se jedná opravdu o dobrovolný proces, ale ukázalo se, že to je relevantní pro členské státy. Prosím dál. Jaký je vztah eh, mezi EQF a směrnicí 2536? Já si myslím, že se o tom moc nehovořilo do posud, ale je to určitě něco, co bychom měli vzít v, plán, v, v, v potaz. E, jsou to iniciativy, které se navzájem doplňují, jsou to navzájem se doplňující instrumenty a já si myslím, že EQF usnadní implementaci směrnice. Musíme se na to dívat tak, že vlastně tento rámec e, podporuje e, zvýšení transparentnosti a navíc se soustředuje na reformu národních systémů kvalifikace. Takže on podporuje tu transparentnost a důvěru. Myslím si, že vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolný proces, eh, mu přidává na váze. A také je nutné konstatovat, a je to uvedeno také v tom doporučení eh, z loňského roku od parlamentu a eh, rady, EQF eh, e by neměl některak zasahovat do rozhodnutí, no, pardon, do eh, věcí, které, eh, které ukládá směrnice. Myslím si, že především soustředění se na výsledek studia je tady tím důležitým prvkem a může být velice uh, užitečným uh, pro další diskusy o budoucnosti této směrnice. Děkuji pěkně. Děkuji. Děkuji všem expertům, kteří dnes odpoledne hovořili. Děkuji za vaše příspěvky a také děkuji, že jste se drželi časového limitu. Ono to není vždy jednoduché. Teď navrhuji, abychom si teď nechali 25 minut na debatu. Mám tady zatím šest lidí, kteří by rádi položili otázku, takže možná to uděláme, takže necháme všechny uložit, položit otázky a pak poprosíme experty o odpovědi a pak také dáme ještě šanci Evropské komisi. Pan Jürgen Teach Head of Unit na generálním ředitelství pro vnitřní trh. Myslím si, že je velmi důležité vyslechnout si i to, co by ráda komise řekla. Takže eh, nejprve pan koordinátor, pan Čváb. Máte nějaké připomínky? Děkuji eh, pěkně. Děkuji pěkně za eh, příspěvky referentů, kteří se věnovali tomu, co tato směrnice dokáže a co ne. Otázka, zda ta směrnice opravdu vytvořila ten vnitřní trh tak, jak jsme si to tehdy e, představovali. Je tam řada problémů a to je podezřelé znamení. Jsou e, případy soudních sporů e, z této oblasti, takže to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Pan Mesle hovořil například o právnících, advokátech. Otázka, zda eh, ty problémy, eh, které tato směrnice přináší, lze eh, jaksi kategorizovat. Já se mohu pokusit na to odpovědět. Děkuji pěkně. Nejprve si vyslechneme všechny otázky. Paní Kebertová. Děkuji za slovo. Pan Birnevot, já bych ráda uvedla, že eh, se mi váš přístup velice líbí. Je to totiž věc, kterou uh, jsme zmínili a diskutovali také v souvislosti s článkem 11 směrnice o ochraně spotřebitelů. Uh, tehdy se hovořilo o tom, zda není důležitější eh, věnovat se obsahu studia spíše než jeho délce. Možná by mohla Evropská komise, a to je také jedna otázka eh, na komisi, zda by eh, nezačala uvažovat o dalším vývoji v této oblasti. Uvažovat o tom, o tomto tématu, protože to je důležitá otázka. Já jsem najednou dostala takový dojem, všechno běží, jsou vůbec nějaké problémy. E, neměli bychom se ale opravdu zabývat um, tou implementací. Jsou tady opravdu jednotlivé případy. Třeba ti technici nebo pracovníci v oblasti uh, strojírenství Eh, je tady ta platforma vyvinutá pro inženýry nebo techniky a to bylo evidentně špatně. Takže bychom měli jít jiným směrem. Já si myslím, že eh, to je vývoj směrem do budoucnosti, protože pouze tak se bude tak bude možno překonávat problémy a, brát v úvahu i um, tak to bylo by dobré eh, poslechnout si i eh, poznámky ostatních eh, přispěvatelů, protože myslím si, že dostaneme odpovědi, které v této souvislosti potřebujeme. Pokud je o pana Metzlera, jeho příspěvek, tak já mám na vás, pane kolego, otázku. pan Šváb a ostatní eh, eh, připomíná jednotlivé soudní pře. Eh, je to například problém německých holičů, kadeřníků a spousta případů se dostane před soud. Jsou to ti, kteří nedostali licenci na provozování a kteří se vyučili svému řemeslu jinde. Myslíte si, že jste nám to uh, nastínil příliš růžově, anebo je to opravdu problém v současném Německu? Merci. Euh, Madame Weiler. Děkuji, paní Weiler. Já bych nejprve ráda uvedla toto. Vzhledem k tomu, že e, jsem hovořila s, řady zástup, s řadu zástupců svazů. Tak já si myslím, že um, tady nejde o revizi té směrnice. Eh, budeme o tom diskutovat eh, eh, po třech, čtyřech letech. My chceme samozřejmě společně s komisí a s pomocí analýze, analýzy, kterou jsme dostali před třemi týdny, kde jsou problémy. A Ono to vysvětlo také z vašich slov. V členské státy stále jsou vůči sobě velice nedůvěřivé. Tvrdí, že mají lepší systém než jeden stát tvrdí, tvrdí, že má lepší systém než druhý. Také se tady hovořilo o opatřeních, která odrazují. Já si myslím, že to je vrchol protekcionismu, eh, pokud eh, eh, je zakazováno cizím průvodcům vykonávat jejich práci v určité zemi. Mám pár otázek. Překvapuje mě, že tyto profesní karty které se budou eh, vydávat pouze s velice ehm, váhavým souhlasem jednotlivých eh, zástupců odvětví. Já si myslím, že to je málo. A pokud je o lékaře, tak bylo by smysluplné eh, zavést určitý rejstřík ať už by to byl rejstřík různých eh, prohřešků, tak, aby se mohli pacienti eh, do něj podívat. Já si myslím, že to má smysl pro architekty a pro ostatní odvětví eh, v oblasti stavebnictví například, ale u lékařů si myslím, že je povinností státu postarat se o to, aby lékaři měli příslušnou licenci nebo kvalifikaci, ať už působí kdekoliv v Evropě. Samozřejmě, pokud někdo onemocní, tak se ne, nemůže zjišťovat, jestli lékař má příslušnou kvalifikaci. To znamená, že to je úkolem státu, aby zajistil, že lékař provozující svoji praxi má adekvátní kvalifikaci. Eh, o těch průvodcích nechci hovořit. Eh, znám eh, spoustu případů, Eh, lidí, kteří třeba jeli do Itálie a chtěli tam vykonat svoji profesorskou činnost a nemohli a nevěděli to dopředu. Další věc ne pouze v souvislosti s tou eh, s, směrnicí o eh, službách. Jde o společnou platformu, o to, aby byla možná výměna osvědčených postupů. My samozřejmě nechceme eh, nutit členské státy, aby, si, aby harmonizovali eh, ty systémy eh, vzdělávání. Já nechci mít zodpovědnost za to, že to nebude někde fungovat, ale každopádně ta platforma, kde se dají vyměňovat eh, zkušenosti s osvědčenými postupy a s dobrou praxí, by byla určitě velice přínosná. Na to bych prosil odpověď od komise. Paní Šikler. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych také poděkovat všem řečníkům. Bylo to pro nás velmi informativní odpoledne. Bylo by eh, vynikající, kdyby tady bylo trochu více našich kolegů, <laughs> aby si to mohli vyslechnout. Ehm, my jsme hovořili, eh, kolegové hovořili o Solvit a já jsem chtěla vědět, zda i ostatní kolegové mají zkušenosti s tímto projektem, se Solvit, protože jsme neslyšeli jejich zkušenosti. Také kolega ze Velké Británie z lékařské komory hovořil o tom, že určité procento lékařů Eh, pochází z jiných zemí a že je potřeba nalézt rovnováhu eh, v bezpečnosti pacientů. Já jsem chtěla vidět jenom trochu více v této oblasti. Existuje, existují konkrétní příklady, třeba zemí, které vám poskytují adekvátní informace o jednotlivých lékařích, anebo je to otázka třeba právní povinnosti, když potřebujete um, certifikovat lékaře z jiné země, Ehm, poskytují vám dostatečné informace lékařské orgány z té dané země a poté pokud se prokáže, že tady tento lékař například eh, měl problémy v jiné zemi, tak eh, jak se postupuje? Máte veškeré informace k dispozici, abyste mohli provést korektní rozhodnutí? Jak můžeme zajistit, že vlastně těch 27 členských států si tyto informace vzájemně vyměňuje. A to není přece jaderná fyzika. Neměla by to být jaderná fyzika. Podprostil člověk by neměl provádět své lékařské povolání v jedné zemi nebo vlastně v žádné zemi. Pokud provádí chyby, tak je třeba si tyto informace sdělit. A ještě další otázka, co se týče lékařů. Mám takovou možná troufalou otázku. Když hovoříme o článku 43 eh, tohoto právního předpisu, kde se hovoří o jazykové znalosti, eh, kolik eh, britských mediků se účastnilo Erasmu, programu Erasmus a když si to srovnáme třeba s jinými profesemi, jako třeba kadeřnictví, já si myslím, že v lékařských profesích je velmi důležité mít příslušnou jazykovou znalost a že eh, velmi často lékaři třeba neodchází, eh, ačkoliv jejich profesní kvalifikace by byla uznána, ale nemají příslušné jazykové, jazykové znalosti a dovednosti a mohlo by to poškodit výkon jejich povolání. Takže děkuji, já Doufám, že zatím nikdo neutrpěl újmu tím, že by obdržel nekvalitní služby v kadeřnickém salonu. Tam to riziko přece jenom není až tak vysoké jako u lékařů, ale děkuji předem za odpověď na mou otázku. Merci. Monsieur Arbour? Uh, thank you very much. Uh, děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že to bylo velmi kvalitní slyšení. Já bych eh, chtěl zmínit několik bodů a pokud eh, můžeme ještě využít přítomnost našich expertů, tak eh, bych je chtěl požádat, aby v závěrečném slovu nám poradili, co by měla komise dále dělat, jakou cestou by měla jít. A jak asi naši hosté ví, my jsme již zadali studii tady v této oblasti a mnozí z vás tuto studii přivítali a tato studie hovoří e, o mnohých aspektech zavádění této směrnice. A někteří z vás říkali, že základní rámec tohoto právního předpisu je dobrý, ale že uplatňování a nástroje použité pro uplatňování nejsou možná až tak dobře rozvinuty, jak by měly být. A ta klíčová otázka vzájemných vztahů a výměny informací, to je oblast, kde mnozí z vás volají po zlepšení. A je jak na členských státech, tak na komisi, aby v této otázce pomohli, protože je to ta klíčová oblast oplatňování eh, této směrnice, takže můžeme například přijít s různými doporučeními v této oblasti a zajímají nás vaše eh, názory, jak by například závěry této studie mohly být dále používány. Eh, otázka důvěry tady byla několikrát zmíněna a jak by bylo možné zlepšit důvěru a zapojení lidí a také jsme výboru hovořili o tom, že bychom pozvali členy národních parlamentů, aby se s námi podělili o jejich zkušenosti, protože si myslíme, že by eh, to mohlo být zajímavé vyslechnout si jejich názory, protože se třeba osobně účastnili některých těchto případů. Takže to byla vlastně první připomínka. Druhá připomínka se týká bodu, který eh, mnozí z vás zmínili, zejména pan de Brustad. Jedná se o vztah mezi profesionálními kvalifikacemi a přeshraničními službami, které jsou prováděny nebo které jsou nabízeny eh, díky uplatňování eh, směrnice o službách. A jedná se také o standardech kvality těchto přeshraničně nabízených služeb. A já si myslím, že cestovní ruch byl velmi zajímavý příklad, eh, který nám odhalil různosti v různých státech, kdy v některých zemích eh, operátoři eh, musí mít národní certifikaci, v jiných zemích to není vyžadováno, takže to byl jenom jeden z příkladů oblastí, kde jsou určité problémy a ty problémy se mohou objevit i v jiných oblastech. A mně se zdá, že tady existuje jasná příležitost pro profesionální pracovníky, kteří jejichž profesní kvalifikace může být uznána. Nicméně v některých zemích to není nutnost, není to povinnost. A pokud jinými slovy řekneme spotřebiteli, aby podporovali takové cestovní agentury, které mají kvalifikované pracovníky. E, bude to pro vás dobré, bude to dobré pro vás a také pro ty profesionály pracující v těchto, v těchto společnostech. A otázka zní, e, kam, kam dále, jaký by měl být ten další krok. A myslím si, že všechno to se točí kolem toho termínu 2011, kdy bychom měli všechny tyto úkoly dokončit, ten kvalifikační rámec a tak dále. Takže je tady mnoho zajímavých faktů, které jsou vzájemně provázány. A má poslední otázka zní, jak můžeme vytvořit rozumnou a koordinovanou reakci, odpověď, která jednak splní legitimní očekávání evropských občanů, jejich nárok eh, žít a pracovat v jiné členské zemi. A na druhou stranu, jak můžeme pomoci spotřebitelům, Jinými slovy, jak jim dát informace o kvalitě profesionálů. A také otázka bezpečnosti, to je velmi klíčové, zejména v oblasti zdravotnictví. A jak podpořit tento pohyb, když máme vlastně kombinaci povinných nástrojů a dobrovolných nástrojů a jejich kolektivní uplatňování. Takže je to velice složitá, složitá otázka a myslím si, že v diskuzi se objeví ještě několik dalších konkrétních otázek, kterými se budeme v následujících 18 měsících zabývat v rámci revize, kterou bude komise provádět a o které se patrně za chvíli dozvíme. Děkuji, žádné další otázky zdá se nemáme. Dobrá, tak v tom případě bych navrhla, aby všichni vystupující a znova vystoupili. Máme v podstatě zhruba 10 minut. Myslím si, že bychom to možná měli udělat naopak a dát každému z vás minutu či dvou, dvě, abyste měli možnost vystoupit. Děkuji. Potom bych odpověděl paní Gebhardt týkajíc eh, v otázce výsledku výuky. Zada členských států učinila velký pokrok v tom, že kvalifikace definují prostřednictvím výstupu eh, získaných dovedností. A otázka je, jestli tento posun mění přístup i v souvislosti s touto směrnicí. Děkuji paní Gbhard za to, co řekla. Určitě je to potřeba zvážit. Dobrá, děkuji paní předsedkyně. Já bych jenom velmi rychle reagoval na pana Harbra, který odkázal k našemu odvětví. V prezentaci jsem zmínil, že směrnice o službách měla z největší pravděpodobností závažnější dopad na naše odvětví než směrnice o uznávání kvalifikací. Setkali už jsme se například s tím, že po transpozici směrnice o službách Francie zjednodušila právní úpravu týkající se cestovních kanceláří. A věřte mi, že eh, ta právní úprava předtím byla velmi složitá, konec konců složitá legislativa. Francouzům velmi jde, omlouvám se paní předsedkyni. Španělsko také mění svou právní úpravu. Německo zvažuje možnost zjednodušit právní úpravu. Takže vidíme zkrátka, že řada členských států se přibližuje k něčemu, z čeho by se mohla zrodit společná platforma přístupu a odborných kvalifikací průvodců a cestovních kanceláří. Kromě toho také máme zvla- svoji vlastní směrnici, o které se předpokládá, že se bude revidovat příští rok, alespoň to zmínila komise. A tato směrnice také dává řadu povinností cestovním kancelářím pakliže prodávají zájezdy spotřebitelům. Kromě toho také máme revidovanou směrnici o právech spotřebitelů, která také ukládá řadu povinností cestovním kancelářím. Je to tedy horizontální nástroj. Stručně řečeno, řada poslanců a poslankyň zmiňovala také otázku profesní karty. My bychom byli určitě pro, rozhodně by se nám to líbilo pro průvodce, také by se nám to líbilo pro cestovní kanceláře a agentury, byť, jak jsem říkal, tam existují trochu specifické problémy. Děkuji. Děkuji. Také děkuji. Já bych se pokusil reagovat na dva body, především které zmínila paní Gebhardt a e, také na otázku Solvitu. Proč společná platforma nebyla úspěšná? Existoval, existovala myšlenka, také nápad komise, že bychom měli mít jednu platformu pro inženýry, že ti by měli být součástí jedné profese. Ale problém je v tom, že jsme měli na jednu stranu státy, které regulovaly tuto profesi a museli by přijmout, že bychom měli společnou platformu všech inženýry i z eh, trhu, které je neregulují. A že bychom třeba měli chemický průmysl, který by v rámci této společné platformy musel přijmout eh, civilního inženýra po pěti letech studie. A že jeho kvalifikace by musela být uznána. A to, že jsme to dali do směrnice, si myslím, že lidi dosti odstrašuje, protože pouze v rámci druhého čtení členské státy vložili do článku 5 určitou změnu a říkali, že tato platforma by měla být pro každou profesi zvlášť. Tady máme chemické inženýry, stavební, stavební inženýry a civilní inženýry. Takže vlastně budeme mít 25 společných platform. A ten původní nápad, který by umožnil lidem přestupovat z jedné profese do druhé, tak ten pro inženýr prostě neplatí. A z toho důvodu tam byl ten problém. Myslím si, že to musí pokračovat postupně. Nemůžete to dělat najednou. Co se profesní karty týče, tak si myslím, že by minimálně měly vzít členské státy v úvahu, pakliže regulují tady tento, orgá, tady tento trh nebo tuto profesi a nevyžadovali další deset papírů. A to je možná záležitost, kterou by komise mohla řešit s členskými státy. Teď, co se týče solvitu. My už jsme měli stížnosti od inženýrů, kterým nebyla uznána jejich kvalifikace. A hovořilo se konkrétně o Řecku. Objevila se tam řada takovýchto případů. Nebyli schopni a po, pracovat v Řecku, poslali to do Solvitu ale to je oblast, o které nemáme příliš mnoho informací. Nicméně, pakliže je to potřeba, tak to pouštíme do Solvitu. Děkuji. Paní předsedkyně, jsem tady. Já si myslím, že není příliš eh, jednotlivých eh, případů, eh, které bych teď rád zmínil. A také nechci zastírat, že Eh, řada těch problémů eh, má eh, původ v tom systému. A právě proto je potřeba to pozorovat a um, analyzovat a přijmout opatření, aby se, abychom se jich v budoucnosti vyhnuli. Paní Gebardová, vy jste zmínila uh, ty kadeřníky. není to úplně moje uh, Eh, moje oblast, nicméně se pokusím odpovědět. Je tady eh, důležitý eh, nástroj, který chceme ještě posílit a chceme dále přesvědčovat všechny zúčastněné o tom, že ty, že ten systém se určitě na základě změny na, na základě nového přístupu změní a to je určitě něco, co podle mého názoru minimálně v Německu eh, eh, funguje. Eh, je to kritická oblast, která je neustále předmětem diskusí. Je to třeba otázka maturit a těší mě, že jsem tady, pardon, že tady mám koncenzus eh, od eh, Evropského parlamentu. Ta diskuse o eh, kvalitě, a to je bez, bez pochyby největší problém, největší problém vlastně ta nedůvěra jednotlivých států navzájem a také tak nedůvěra vůči eh, kvalifikaci eh, z jedné země, která je si vnímána v druhé zemi. To je velký problém a otázka, jak to řešit. Musíme tady nabídnout větší transparentnost a musíme věnovat ještě více energie na komunikaci. V tom smyslu, že eh, člověk má určitou kvalifikaci a může ji tedy využít v e, státu. Pokud jde o slovy, tak s tím máme dobrý, eh, dobrou zkušenost. Je to eh, dobrý systém, který nabízí vyjasnění věcí a osvětu. Velice často Velice často se tím uh, problémy řeší. Děkuji. Myslím, že byste také, by, byste také měl zodpovědět na otázku nebo dvě. Děkuji, pokusím se. Je potřeba, abychom si dobře rozuměli. My velmi podporujeme volný pohyb, jakožto zásadu, to je zcela jasné. Ale jde nám hlavně o to, že pakliže dojde k tomu, že se lékařům umožní, aby pracovali nekompetentně, tak lidé umírají. A na to nesmíme zapomenout. Je to otázka důvěry. Důvěry vůči ostatním členským státům a příslušným orgánům, co udělají s tou informací, kterou jim poskytneme. Pakliže u nás třeba komora zruší registraci, tak chceme, tuto informaci sdílet ostatním regulátorům a veřejnosti. Je to informace, ke které se dostanou eh, přes internet, přes naše internetové stránky. Bohužel ale musím říci, že nevždy dostaneme od ostatních regulátorů takovéto informace v podobné podobě v Evropě. Měli jsme daleko větší úspěchy se zeměmi typu Austrálie nebo Spojené státy, Kanada, Nový Zéland, tam musím říci, že byli velmi transparentnější než některé členské státy. Skandinávské země ty skvěle sdílejí informace a na základě toho my potom můžeme pracovat transparentněji a pacienti, respektive tady spotřebitelé, mohou uplatnit své právo volby volby, kdo jim poskytne tu nejdůležitější službu, kterou kdy dostanou, a to zdravotní péči. A my si myslíme opravdu, že by měli mít na tuto volbu právo. Domníváme se, že regulátoři by ze zákona měli mít povinnost a že tato povinnost by neměla být podkopávána otázkami profesní a obchodních tajemství. A Co se Erasmu týče, to byla také jedna otázka, tak vůbec netuším, kolik eh, mediků se zúčastnilo tohoto programu, ale rád to zjistím. Děkuji, jenom velmi krátké zhrnutí. Ještě paní Lucie Mestr, chtěla by něco přidat? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. On to má v Němčině byli jsme svědky toho, že tady je opravdu řada problémů s těmi regu, regulovanými povoláními. Ovšem jsou problémy také u povolání, která nejsou regulována a která nespadají v oblast působnosti této směrnice. A potom členské státy blokují eh, tyto pracovníky. Nedovolují jim eh, vstup na pracovní trh aniž by byla prověřena jejich kvalifikace. A to je opravdu problém, který máme například v Portugalsku. A to především u určitých povolání. Já si myslím, že v tomto okamžiku již je příliš pozdě na to posuzovat eh, dopady směrnice 2536 Eh, pokud jde o ta drogová povolání, tak eh, tam máme to, co je třeba už u lékařů a Určitě by to byla práce pro výbor koordinátorů či pro výbory, které mají na starosti tak, která povolání eh, u architektů třeba, eh, tam máme speciální podskupinu. A tam se diskutuje o regulacích. Eh, v určitých povoláních máme automatické uznání odbornosti. To jsou ti privilegovaní. A potom je tady také příslušný úřad, který musí mít Eh, důvěru v, eh, ve své kolegy na stejném úřadě, no, na podobném úřadě v druhém členském státu. Já si myslím, že je opravdu velice důležité nevyvíjet dále pouze Solvit, ale i další informační sítě. A to je práce pro komisi. Opět eh, zmiňuji síť OIRES, která může být eh, velice přínosná, pokud eh, si na ní člověk najde nějaké nabízené místo, tak eh, by měl mít možnost to místo přijmout a nebýt jaksi, blokován nějakými nepřiměřenými zásahy ze strany úřadů. Určitě je potřeba eh, porovnat tento systém, systém s tím, co předpokládá tato směrnice. Děkuji. Děkuji. Teď předám slovo Evropské komisi, pan Jürgen Čič. Já doufám, že se pokusíte odpovědět na otázky, které tady snesli jednak naši experti a také eh, členové výboru. Máte 10 minut a já poté eh, během 30 sekund zhrnu. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Děkuji možno, děkuji pěkně za tuto možnost, děkuji také za uspořádání tohoto slyšení. I pro mě to bylo dneska velice zajímavé podívat se na to, jak vypadají praktické dopady Eh, implementace této směrnice. Dovolte tři body. Ten první je prostý. Dneska jsme hovořili o směrnici, o jedné směrnici o uznávání odborné eh, kvalifikace. Dříve to bylo 15 směrnic. Takže se to změnilo. Tato směrnice o uznávání odborné kvalifikace je velice uh, obsáhlý nástroj. Jsou tam tři prvky. Je to uh, svoboda poskytování služeb, uh, volnost pohybu uh, poskytovatelů a uh, volnost uh, nebo svoboda zakládat uh, pobočky. Také jsme slyšeli o tom, že tady není extra mnoho problémů, ale pokud dovolíte, rád bych řekl, že eh, pokud se eh, problém objeví v konkrétním povolání, tak opravdu jde už o existenci. Nejde v případě lékařské péče o to, zda platím, zaplatím více či méně peněz, jde o to, že může jít i o můj život. Jaké jsou bezprostřední úkoly, které před námi nyní leží? Eh, dva takové vedlejší body, pokud dovolíte. Musíme zorganizovat spolupráci mezi členskými státy. Nemůžeme se eh, dobírat žádných závěrů, jsme stále na staveništi, kde je čelý ruch. Bylo zmíněno, byl zmíněn eh, informační systém pro vnitřní trh, který dobře funguje. Je tady nárůst toho objemu vyměňovaných informací je to o dvě třetiny více než dříve, pokud jde tedy o výměnu informací mezi jednotlivými úřady v členských státech. Jaké informace se vyměňují? Zmínila se zde disciplinární opatření. Existují případy, kdy hrozí disciplinární opatření. A tady je potřeba postupovat opatrně, pokud jde o výměnu informací. Protože pokud eh, bude, bude hrozit eh, toto opatření, tak již vstupuje do hry ochrana osobních údajů a vůbec o, o, osobních ochrana údajů. Druhá věc se týká již podniknutých disciplinárních opatření. A tam existuje řada možností. Také se tady zmínilo, o tom, zmínil ten profesní nebo odborný průkaz, ta profesní karta. A klíčovou otázkou je toto, jak bude vypadat akceptance těchto karet v, člen, karet v členských státech. Ten obraz je zatím velice různorodý. Určitě nemůžeme říct, že e, všichni e, se jednoznačně vyslovili pro takovouto profesní kartu. Já vím, že eh, nás čeká ještě eh, spousta práce. Bude tady i nabídnuto mnoho prezentací. Je to prostě to staveniště, kde je čelí ruch. A jaký je ten druhý velký úkol? Jde o to, abychom zajistili, že usnadnění eh, poskytování služeb se stane realitou. Existují dva případy, které byly uvedeny. Je to jednak případ, povolání, případ lékařského povolání eh, v souvislosti s přezraničním poskytováním lékařských služeb a bezpečnosti pacienta. Rád bych poukázal na to, že podle současné směrnice každý eh, lékař, který vyjažuje, využije tuto možnost eh, poskytnout službu přes hranici, musí také eh, doložit svůj eh, certifikát o své, mm, o své praxi ve své domovské zemi. Eh, to slouží potřebám pacientů. Máme tady 50 milionů pracovníků, kteří putují mezi jednotlivými státy každoročně v Evropě. A jsou tady problémy. Třeba se někde takto, po člověku chtějí nějaké prohlášení a příslušný úřad e, dá lhůtu, e, během níž musí e, toto prohlášení předložit. Ale to není v souladu s touto směrnicí. Otázka místních úřadů byla také diskutována a nadále bude na závěr bych rád uvedl, je pohyblivý cíl. Hovořili jsme o vzdělávání a e, celoživotní vzdělávání. No. Zmínili jsme ten e, přechod toho, té pozornosti z délky studia na kvalitu, na obsah, na výsledek. Musíme však eh, počkat na to, zda eh, tento prvek bude eh, do jednotlivých národních právních systémů proveden. Pokud jde o směrnici o uznávání odbornosti, tak ta obsahuje několik velice již historických elementů aky společenství. Ale, jak říkám, to je pohyblivý cíl. A to tež platí o, nebo pro úlohu e, profesních organizací. V některých to nefunguje. E, pokud bude fungovat používání profesní karty, to bude záležet na přístupu národních orgánů. E, příštími kroky komise bude toto na eh, konci eh, listopadu eh, um, umožníme přístup na webovou stránku, kde bude vysvětleny určité elementy této směrnice. Jde o další projekt, je to vyhodnocení této směrnice, které nemůžeme očekávat v příštím roce 2011. To je ambiciozní ale já musím eh, počí, počkat na to, kdo bude příslušným komisařem, pokud mi dovolíte tuto poznámku. Takže děkuji za možnost vystoupit v této diskusi. Eh děkuji. Já myslím, že tady jsou styčné plochy, máme mnoho společného, tak jak jsme hovořili s našimi kolegy, s našimi experty. Všichni zdůrazňujeme, že je tady hodně práce, kterou je třeba odvést v národních parlamentech, tak jak říkal Malcolm, o tom určitě v našem výboru ještě budeme hovořit. Možná na setkání v roce 2010, kdy budeme mít setkání s členy národních parlamentů. Určitě by nám pomohlo, pane Deblusi, kdybychom získali trochu větší transparentnost transparentnost této oblasti, aby lidé nabili větší důvěry Eh, máme určitý časový plán, který, kterého se musíme držet, to znamená, že bych měla skončit velmi rychle. Eh, co se týče článku 60 směrnice, tak ten je třeba co možná nejdříve vyhodnotit. Možná ne v roce 2011, ale třeba v roce 2012, protože eh, dojde k určitým zlepšením a určitě to musí být e, do roku 2013, do konce našeho mandátu. Takže ještě jednou děkujeme expertům, že byli velmi struční, ale přitom vyčerpávající. Také děkuji našim kolegům, těm, kteří zůstali do konce našeho dnešního jednání. E, mnohé z nich ještě čekáte staromu a také děkuji e, expertům a komisi za jejich reakce. Děkuji.